hlasování, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych využít toho, že je zde plná sněmovna, bych připomněla, že dnes je Evropský den obětí terorismu to je 11. března, kde ve Španělsku v Madridu došlo k těm hrozným atentátům. Já jsem vám chtěla jen velmi stručně říci, že terorismus vraždí jedny, aby všechny terorizoval a každý z nás se může stát obětí terorismu. Děkuji. Thank you for that important point. Now... Mr. Forenza. Pan Forenza. Mr. Forenza, you have, madam, I beg your pardon. omlouvám se. Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda podle jednacího řádu, který se týká rasistického chování, zde přednesla jednu záležitost. Jeden poslanec tohoto parlamentu se choval rasisticky. Romský národ definoval jako metlu společnosti v televizi před miliony diváků a já se ptám, zda by bylo možné přijmout podle jednacího řádu něco, co by mohlo postihnout pana Buonanoho, který tedy pronesl tato prohlášení.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 Mr. prosím vás, usaďte se. Mám co říct, takže prosím, abyste se to poslouchal. Teď k tomu poslednímu komentáři pana Chimeneze. Eh, k tomu již jsme slyšeli paní Chimenez, eh, K tomu jsme slyšeli, paní předsedu, není možné, když, je to, když to bylo proneseno mimo eh, tento sál, mimo sněmovnu. A nyní zpráva pana Valesy která se týká dovozu z některých eh, třetích zemí. Okay. Mr. Golnish, could I... Pane Golnish. Could I ask you please to listen for one moment? Jenom mi chvíli, prosím, naslouchejte. Požádám služby, aby s vámi bilaterálně vyjasnili tu Eh, otázku procesní poznámky, ale teď budeme pokračovat v hlasování. Budete prosím respektovat eh, řád v této sněmovně. Nyní zahajuji hlasování, jmenovité hlasování, které je nyní zahájeno. The vote is now closed, colleagues. Konec hlasování. Schváleno. Děkuji. Následující zpráva je zpráva Duda o e, smlouvě s Republikou Montenegro. E, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Z hlasování. Schváleno. Další zpráva pana Dudy se týká otázky tarifů, tarifů v některých, zem, u některých zemědělských produktů a rezidují. Eh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Dále opět pan Duda, týká se to dovozu zemědělských výrobků z Turecka, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Přecházíme k další zprávě od pana Dudy, která se týká pozastavení Eh, některých zemědělských produktů. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme dál. Zpráva to o rybolovu ve Středomoří. Středomoří hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Naše zpráva paní Regner o zbavení poslanecké imunity a to bude hlasování zvednutím rukou, kdo je pro, zvedá ruku, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Zpráva Duda o, opět o imunitě, opět zvedáme ruku, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel, schváleno. Zpráva Fernandeš o rozpočtových směrech pro, pro rozpočet na rok 2016, jednička jmenovitým hlasováním. Všichni hlasovali. Zamítnuto. Osmička na návrh 8, e, kdo je pro, prosím ukažte, kdo je proti, kdo se zdržel. Pozměňovací návrh 9 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. 10, kde je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Myslím, že to bylo jasné, kolegové. 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se 12 pro, proti, zdrželi se Zamítá se. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se návrh 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 16. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. 17 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Ti všichni hlasovali. Konec hlasování. A tento návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Eh, hlasováním rukou, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 19. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítá se. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Šest Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se 27, jmenovitým hlasováním, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je nyní uzavřeno. Zamítnuto. 28, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 29 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. 30 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Již všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se dvojka jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. 31, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítá se sedm. kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Zamítá se a nyní závěrečné hlasování o usnesení jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Tím pádem kolegové schváleno a přicházíme ke zprávě Pirinsky. Je ano, blahopřejeme. Nyní ochrana finančních zájmů Evropské unie, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A já to prověřím, takže prověřujeme pozměňovací návrh 3 elektronicky, již všichni hlasovali. Konec hlasování. A tím pádem schváleno. Nyní čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno jedna pro, proti, zdrželi se. To chci prověřit tu jedničku, elektronicky zahajuji hlasování k jedničce. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 8 pro. Mně se to zdálo být jasné, ale pokud to chcete prověřit, takže k dvojce tedy můžeme ověřit dvojku. Hlasujeme. A nyní konec hlasování k dvojce. Zamítá se. 8 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno 9 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 11. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Odstavec 54. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže to prověříme. Odstavec 54. Hlasujeme. Všichni. Konec hlasování. Zamítá se. Jmenovitým hlasováním pozměňovacím návrhu 12. Konec hlasování. To bylo zamítnuto 13 jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Zamítá se 14 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. A nyní uzavírám hlasování a zamítá se a nyní závěrečné hlasování o celém usnesení jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Milí kolegové, omlouvám se. Trochu jsem se uspíš unáhlila. Konec hlasování a usnesení je přijato velikou většinou. Přicházíme ke zprávě o pokroku za rok 2014 u Černé hory. Nejdříve hlasujeme zvednutím ruky pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? To si raději ověříme, tu druhou část. Hlasujeme o druhé části. Konec hlasování. Přijata. Sedmička pro. Omlouvám se, milí kolegové. Tedy eh, čtyřka byla schválena a nyní eh, trojka pro. Proti? Zdrželi se? Přijata. Poslanec návrh dvě pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Dobrá, ověříme pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. a byl zamítnut. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení bylo přijato. Děkuji, kolegové. A přecházíme k dalšímu hlasování. Zpráva o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 z výboru AVKO odstavec 1 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňující návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuta. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuta. Pozměňovací návrh 8 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuta. Odstavec 8 pro. Proti zdrželi se, přijat. Odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Ověřujeme si odstavec 9, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Devítka pro, proti, zdrželi se, e, přijata. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. E, pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. A e, úvodní ustanovení D pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti, zdrželi se a Usnesení bylo schváleno, děkuji všem. Přecházíme k další zprávě. Zpráva o pokroku Srbska. Začneme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Ještě jednou hlasujeme o jedničce. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. Čtyřka jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuta. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijata. Poznací Dobrá, ověříme ještě jednou pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Sedmička pro? Proti? zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A odstavit 37 pro, proti, zdrželi se, přijat. A hlasujeme o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Milí kolegové, zpráva byla přijata. A přecházíme e, k hlasování o Kosovu. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňující návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňující návrh 4. Pro? Mluvám se. Přejete si ověřit devítku? Dobrá, hlasujeme opět o devítce. Poslední návrh 9, hlasujte prosím. Končím hlasování. Opravdu zamítnuto. Čtyřka pro. Ano. Paní předkyně, tam se jedná o nesprávné číslo u toho ověřování. Pozměňovací návrh 9, říká předsedající. Na mém hlasovacím seznamu tady není nic o tom, že by snad eh, tento pozměňovací návrh byl stažen. So just to clarify. Takže vysvětleme si to. Pozměňovací návrh 9 byl stažen a poté byl znovu podán, hlasovali jsme o něm a byl zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Nyní hlasujeme zvednutím ruky, kdo je pro čtyřku. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Šestka pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňující návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. A nyní hlasujeme konečném hlasování. Prosím, hlasujte zvednutím ruky. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení bylo přijato. Děkuji kolegové. Přicházíme ke zprávě Rozaty. Začínáme pozměňovacím návrhem 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Usnesení hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Bylo schváleno. Tato zpráva byla schválena. Next report. Další zpráva týkající se hospodářského semestru Gutierrez Prieto. Začínáme, hlasujeme o odstavci 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh jedna jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 3 ve tří částech. První část to je pro? Proti? zdrželi se, přijata. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část, to je pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec čtyři ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 16. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 17 ve dvou částech. První část to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 24 pro, proti, zdrželi se, ověříme si odstavec 24, zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Byl přijat. Odstavec 29 ve tří částech. První část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Byla přijata druhá část, rovněž jmenovitě. Hlasujte, prosím. Has everyone vote? Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijata. Třetí část, rovněž jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. a tato třetí část byla těsnou většinou zamítnuta. Odstavec 33 ve dvou částech, kde je pro první, proti, zdrželi se přijata, druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Odstavec 44 ve dvou částech, kde je pro tu první, Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Pozměňovací návrh 6 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Zamítnuta. A nyní hlasujeme o odstavci 47 ve dvou částech. Kdo je pro tu první? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část, tam hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh dvě, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 49 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Odstavec 50 ve dvou částech. Kdo je pro tu první? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část pro. Proti zdrželi se, to bych si ráda ověřila. Tedy druhá část odstavce 50 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Byla zamítnuta. Odstavec 52. Omlouvám se. Ano, 52 ve dvou částech. Kdo je pro tu první? Proti? zdrželi se, zamítnuta, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. E, Pozměnec návrh 8 byl stašen, odstavec 56 ve dvou částech, kde pro tu první, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byla přijata. Odstavec 65 ve dvou částech jmenovitě zahajuji hlasování o první části. Hlasovali jste, kolegové. Končím hlasování. Přijata. Druhá část rovněž jmenovitě zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 3. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 69 ve dvou částech, to je pro tu první, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 71 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 74 pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec. Aha, chceme si ověřit 74. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasujeme opět o odstavci 74, končím hlasování. a opravdu byl přijat. Odstavec 75 ve tří částech. Kdo je pro tu první? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Tu druhou část si raději ověříme. Druhá část odstavce 75. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Poznací návrh čtyři jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 78. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Byl zamítnut. Pozměňovací návrh 9. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout. Úvodní ustanovení N jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Poslanecí návrh 7 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Byl zamítnut úvodní ustanovení V, dvojité V, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A hlasujeme o celém dokumentu. Zahajuji hlasování a končím hlasování. No, přijato. Děkuji vám srdečně, kolegové. A přecházíme k dalšímu hlasování. To je zpráva GAL Pelč k evropskému semestru na rok 2016 odstavec 17 ve dvou částech. Kdo je pro tu první? Proti? E, zdrželi se přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Ano, dobrá, ještě jednou zahajujeme hlasování. Hlasovali jste, milí kolegové, končím hlasování. A bylo přijato. Hlasování a usnesení jako celku, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byla přijato. A další hlasování se týká boje proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu. Nejdříve hlasujeme o odstavci 15 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. The second part. Druhá část, kdo je pro? Proti. Abstentions, that is adopted. Zdrželi se přijato. Odstavec 16 ve dvou částech. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec 18 ve dvou částech, první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kdo je pro, pro proti, zdrželi se, přijat. Um, Úvodní text M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Úvodní text M ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování, jmenovité hlasování zahajuji. The vote is now closed. Ukončuji hlasování. A bylo přijato. Takže děkuji kolegové.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 Paní předsedkyně, já konstatuji, že jste dala slovo eh, u technických poznámek na témata, která se vůbec netýkala jednacího řádu parlamentu a vůbec se netýkala rozpravy z dnešního dopoledne. A to také eh, v tom smyslu, že byl obviněn jeden poslanec z tohoto parlamentu. A já Eh, jsem zcela konkrétně upozorňoval, ke kterému bodu jednacího řádu předkládám svou technickou poznámku a vy jste eh, mě, eh, na mě reagovala velice podivuhodným způsobem mý kolegové, mý asistenti i já, když jsme přijeli do Štrasburku, tak jsme se zděšením zjistili, že předseda Schulz nás pár dní před francouzskými volbami ovliv, obvinil, a to u těch nejnepřátelštějších novin, a že nás nechává eh, eh, žalovat u ministrině spravedlnosti Francie v porušení všech principů a všech obvyklostí v parlamentu. Nám ne nebylo možno vysvětlit věci. Porušení eh, odstavce 4 článku 11 týkající se interních šetření eh, došlo tady k této věci, kdy se nerespektovala důvěrnost. V porušení článku 5 stejné přílohy je povinnost nás informovat. Porušen byl článek 2 odstavec 4, kdy jsme podrobeni diskriminačnímu, nespravedlivému jednání a zacházení. To je totiž zcela nekompatibilní. Hovoří se o politické odpovědnosti ve straně a o využívání asistentů. To by mělo vyděsit všechny poslance a všechny asistenty, včetně socialistů, protože mm, jenom zběžná prohlídka Eh, věcí jsme viděli, že devět asistentů od našich politických kolegů eh, je také využíváno ke zcela jiným věcem. Nikdy jsem neviděl, že by předseda parlamentu se choval takto stranicky.